Der Präsident. Pan předseda. Hundert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 Zahajuji zasedání. Nejdříve tady máme eh, žádost pana eh, poslance Golniše k jednacímu řádu, nebo pořadu jednání, pardon. A pane Golniše, máte slovo. Nejdeme mikrofon, pane předsedo, říká pan poslanec na mikrofon. Pane předsedo, děkuji za slovo. Já chci hovořit o článku 118 eh, ohledně slyšení, které se odehrálo včera ve výboru u kandidáta do eh, Evropské komise. Jedná se o výbor eh, LIBE a zahraničních eh, věcí a k diskriminačním opatřením eh, tam podle mě došlo, protože bylo odmítnuto nezařazenému poslanci slovo. Podle článku 118 jednacího řádu, který toto upravuje, tam v příloze 6, 16 je psáno, pokud koordinátor politické skupiny nebo ten, kdo má kompetenci za vedení rozpravy, má udělat, udělit slovo, tak se má řídit podle článku 162 odstavec 4, kde je jasně eh, napsáno, že potřebují slovo i nezařazení, takže se jedná o diskriminační jednání a já bych byl rád, aby se to nedělo již v Evropském parlamentu. Děkuji vám za upozornění, přeskoumáme tuto záležitost a, a dáme vám vědět. Děkuji. Dámy a pánové, ještě eh, než se pustíme do pořadu jednání, rád bych vás nejdříve požádal o pozornost na eh, jedno eh, kolegu, který tady sedí nahoře o mě úplně vlevo. Dlouhá léta, desetiletí, zajišťoval eh, bezproblémový průběh těchto eh, zasedání. Pan eh, Paul Dunstan dnes je naposledy na zasedání pracovně v Evropském parlamentu. Pane Dunstan, vy jste tady dlouhá desetiletí sloužil na plenárních zasedáních Evropského parlamentu.